La sessione è ripresa. Opět zahajuji jednání, přeji vám krásný den, posaďte se prosím, máme před sebou dlouhý volební den, stejně jako včera. Snažme se proto splnit náš úkol co nejrychleji a co nejpříjemněji. Zdravím odcházejícího předsedu pana Martina Šulce, děkuji mu za odvedenou práci a přeji mu stejně jako jsem mu popřál i při našich dřívějších setkáních, mnoho úspěchů v jeho politické kariéře v Německu. Pořad jednání. Dnes bychom tedy měli zvolit místo předsedy Evropského parlamentu. Obdržel jsem následující kandidatury.